Nein, oh nein. Dear colleagues, dear guests, uh, dear uh, visitors uh, at uh, the web stream outside of this wonderful building. Uh, it's now five, five past nine and we should... Je teď pět minut po deváté a měli bychom zahájit naše jednání. Zvlášť vítám naše poslance, kteří už se dostavili. Uh, První bod na programu je přijetí dnešního programu. Teď se ptám vás, zdali si přejete upravit program, pozměnit, pokud ne, tak hm, přijímáme program uh, s jednou výjimkou. Poslední bod 24 musí být odložen, protože náš zpravodaj se bohužel dostavit nemůže a myslím si, že to můžeme také schválit, proto tady máme hned pod dvě schválení zápisu z jednání. Hm. Pokud nebudete mít žádné námitky, tak i tento můžeme schválit. Oznámení předsedy bod 3. 15. kolo o environmentálním zboží se odehraje 23. července v Ženevě. Myslím, že tuto práci budeme moci dokončit v letošním roce, což bude dobré pro multilaterální systém, e, i když někdo říká, že je to možná mrtvé, tak není. Pak dojde o, k diskusi o ochraně investičních dohod Myslím, že toto je snad vše. Pak tady máme bod 4. Probíhající trialog. My jsme dva dokončili. A naštěstí už nemáme další probíhající trialog. Sekretariá to těší. Trialogy jsou vždy velkou výzvou. Pak tady máme bod 5. Vážení kolegové, toto je skutečně vynikající legislativa. Protože jsem zpravodaj, jedná se o vnější obchodní statistice. My jsme přijali stanovisko z prvního čtení v březnu roku 2014 a pak jsme zahájili trialog s radou. A dohodli jsme se na textu a pak došlo k tomu, že rada nemohla souhlasit s dohodou, i když předsednictví s tím souhlasilo, protože otázka expertů pro členské státy a věci spojené s aktiv přenesené pravomoci nebyly radou přijaty. Rada žádnou formální reakci nezveřejnila, ale bylo to jaksi ve vzduchu. Interinstitucionální dohoda skončila v prosinci minulého roku a tudíž teď je možné provádět výstup z této dohody právě pod touto hlavičkou, což také proběhlo a text byl schválen 21. dubna Fintra. A Finta. A pak to bylo přijato v radě 16. června. Takže jsou to vlastně dva roky po prvním čtení. Někdy je pokrok opravdu velmi pomalý. Nicméně já jsem pracoval právě na této věci a navrhl bych Intě, aby schválila stanovisko rady bez jakýchkoliv úprav, protože je to výstup z trialogu. A podařilo se nám do toho zakomponovat velkou část stanovisek parlamentu. A interinstitucionální otázky byly teď v souladu s interinstitucionální dohodou. Proto tedy doporučuji, abychom to schválili bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů. Chtěl by se někdo vyjádřit? Ne? No tak to mě překvapuje. Komise? Ne? Tak to je neuvěřitelné. Tak velice důležitá legislativa a žádná kontroverzní diskuse. Nicméně máme lhoutu pro pozměňovací návrhy dnes do 6 hodin, protože o tom chceme hlasovat zítra. V tomto případě můžeme přejít k bodu 6. Což je stanovisko ITRE o I will give immediately the floor to our rapporteur, Mr. Berenfeld. Zavedení mechanismu výměny informací o mezinárodních dohodách o nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. Děkuji, pane předsedo. Vím, že mnohé země jsou spokojeni se statuem quo, ale eh, zjistili jsme, že členské státy vyjednali dohody se třetími zeměmi, které často nejsou v souladu s legislativou o EU. Máme takováto rozhodnutí, Eh, která uvádějí, že je třeba přeskoumat je po jejich podpisu. Ale hm, komise navrhuje, aby to bylo provedeno předtím, než dojde k finalizaci, protože ze zkušenosti víme, že je těžké přejednat tato ujednání, jakmile jsou dohody uzavřeny. Já si myslím, že to je rozumné, že by měly země jednat rozumně a ve společném duchu. Toho jsme svědky především v obchodní politice, kde jsme daleko silnější v 28 než jednotlivé členské státy. Myslím si, že by bylo dobré ex ante projednat mezivládní dohody a zároveň věřím, že bychom mohli podpořit rámec tak, jak navrhuje komise, aby nezávazné nástroje byly takto projednány v oblasti energetiky. Já mám pár návrhů. Navrhuji posílat, eh, posílit propojení na energetickou unii a EU kompetence jako společná obchodní politika. Také navrhuji zahrnutí určitých podniků, kde členské státy mají rozhodující roli. Nemůžeme se schovávat eh, před komplikovanými vlastnickými strukturami. Danish government. Dang energie, Dang energie je vlastně, no, dejme tomu, z 90% dánskou vládou. A to je právě případ něčeho podobného, protože tyto uh, věci jsou v zájmu evropských občanů, um, tak jak je to stanoveno v energetické unii. Co je o to zajímavější, že když kontrakty zahrnují odstavce, které jsou proti zájmům občanů a společných zákonů a politických cílů, myslím si, že komise může členským státům pomoci může jim dát určité pokyny nebo nastavení, což je v našem zájmu je a v zájmu investorů, kteří budou jinak investovat ve velmi ve velké nejistotě. Děkuji. A teď zpravodajové pan Dantis SAD. Děkuji. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale eh, celé dopoledne řeším celou řadu různých věcí. Mnohokrát děkuji za zprávu. Máme tady několik pozměňovacích návrhů. Pokud jde o ex ante kontroly, tak mohu tento duální přístup podpořit. Je lepší mít koordinaci mezi členskými státy, posílit roli komise jakožto garanta eh, schody těchto dohod s EU legislativou nechci zabíhat do detailů. Na druhou stranu je také třeba zajistit důvěrnost těchto jednání, především v oblastech, kde ženské státy si zachovávají suverenitu, hlavně v mezivládních dohodách. Je třeba zajistit o zacházení s informacemi určitým způsobem, jsou to totiž většinou citlivé informace a Jedná se také o vyjednávání příslušných dokumentů pro obchodní dohody. Je třeba tedy zajistit schodu s legislativou EU. A je třeba také zajistit nastavení určitých harmonogramů, aby tady nebyly žádné překážky a prodlevy. Takže tady je možnost, že by komise poskytla pomoc, ale to musí navázat na pozvání a žádost ze strany členského státu. Jistota ohledně harmonogramu a důvěrnost jednání, to jsou věci, které mu, se musí ještě posílit. Budu předkládat pozměňovací návrhy. Um, myslím, že to je důležitý krok pro harmonizaci v sektoru energetiky. Představa větší koherence mezi energetickou politikou a politikou vnitřního trhu a mm, obchodu a koherence, což je zásadní pro energetiku. Dále pan, pan Scholz, no, pan Sarady, ten se sedí tady. Děkuji, pane předsedo. Toto je velmi důležité téma které se dotýká nejenom příslušné politiky v oblasti energetiky, ale i zadávání veřejných zakázek, obchodu a jiných oblastí. Proto je stanovisko našeho výboru nesmírně důležité. S tím, že musíme zohlednit i probíhající jednání o obchodních dohodách, které zahrnují, dejme tomu, TTIP a dohodu s Filipínami. Existuje tady i určitá politická citlivost a panují zde různorodé názory mezi členskými státy ohledně toho, do jaké míry bychom měli být transparentní a do jaké míry by měla být zapojena komise do jednání. My nesmíme na tyto názory zapomínat, musíme hm, v jejich duchu nalézt kompromis mezi členskými státy. Pokud je o návrh Jen dvě věci. Pokud tomu dobře rozumím, tak ehm, zpravodaj by nechtěl, aby tady byly určité závazky pro dohody mezi soukromými podniky. Ale tato dohoda by měla pokrývat mezivládní dohody, zatímco soukromé dohody jsou dohody mezi soukromými podniky, budou podléhat něčemu jinému jinému typu legislativy. To bych rád podpořila. Také souhlasím, že členské státy by měly dát informace komisi o takovýchto záležitostech. Především pokud je o provádění na, tedy na dobrovolné bázi. A já se budu těšit na spolupráci se zpravodajem a stínovými zpravodaji na toto důležité téma a snad se nám podaří najít vzájemně vyhovující kompromis. Mnohokrát děkuji a nyní pan Scholz. Ano, toto je nesmírně důležitá problematika, protože do budoucna si myslím, že všechny dohody se budou dotýkat energetiky. Pokud mluvíme o surovinách a energetice, tak e, jsou to věci, které musí podléhat výměně informací a názorů ohledně toho, co souvisí především s aspektem obchodu. Čili to musí být základem e, celé této otázky a mohu toto podpořit v rámci návrhu zprávy ze strany našeho výboru, abychom věděli, že v síti nebo v TTIPu, když budeme jednat o energetice, že budou nezbytné informace pro a ze všech členských států musím říci, že se musíme odkazovat i na princip subsidiarity, takže pokud dojde na nějakou mezinárodní dohodu, která bude souviset s energetickou politikou, tak ta bude muset být doplněna příslušnou výměnou názorů se zohledněním názorů a demokratického práva rozhodování na regionální úrovni, co je v zájmu dejme tomu obce, města, v oblasti energetické politiky a nejednou dnes, ale i do budoucna. To musí vzít v potaz komise při vytváření mezinárodních dohod tomto ohledu eh, předložíme určité pozměňovací návrhy a budeme se těšit na spolupráci se zpravodajem. Děkuji vám. Pro mě a pro eh, naši frakce je velice důležité, aby mezivládní dohody eh, o klimatu odpovídaly energetické unii a tam stanovenými cíly. Reaguji na to, co řekl pan Scholz. A to je také důvod, proč my jsme pro pozměňovací návrh 1 a 4 od pana Bencena, který eh, uvádí eh, strategii eh, v oblasti energetiky Evropské unie. Dále tady návrh 5 a 6, proto také hlasujeme. Chceme vědět, jak Eh, přistupovat k soukromým podnikům. Podnik je často považován za soukromý, i když stát nebo vláda sehrává určitou úlohu v řízení podniku, protože tam má určitý podíl. A tady se odkazují na pozměňovací návrh 2. Podle mého názoru je tady ještě jedna složitá otázka. V této době procházíme krizí, no možná krize je příliš silné slovo, ale prostě klademe si otázku, co by měla EU dělat a jak by měla postupovat eh, vůči různým členským státům. Samozřejmě je tady princip subsidiarity a proto musíme být v tomto dokumentu velice přesní. To je třeba jasně říci. V každém případě já jsem velmi rád, že tady je dobrá spolupráce se spravodajem a s dalšími, tedy s novými spravodají. Děkuji. Děkuji. A nyní Ima. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat komise na jednu věc. My se domníváme, že je vhodné eh, provést eh, hodnocení ex ante ještě před eh, pod podpisem eh, dohody nějakého státu s třetí zemí. A eh, je tady samozřejmě i otázka energetické eh, oblasti. Je tady vlastně určité omezení v tomto sektoru. Děkuji. Děkuji. Ano, já bych se na tuto věc také rád zeptal, takže se obratím na komisi DG Energie. Dobrý den. Komise by chtěla poděkovat předsedovi, zpravodajovi i stínovým zpravodajům i všem členům výboru za eh, zájem o tuto otázku a za podporu pro návrh komise. My si myslíme, že toto rozhodnutí je velice důležité z hlediska energetické unie, aby tady existovala konsistentnost v externí dimenzi eh, energetické politiky. A také si myslíme, že konsistentnost a kompatibilita s evropským zákonem je tady velice důležitá, aby se e, zachovalo vytváření vnitřního energetického trhu. Vaše otázka, e, jak nejlépe postupovat e, k obchodním dohodám, které se týkají IGS, to také je třeba projednat interně. Musíme především brát v úvahu právní základ. Právní základ Eh, je tady článek 194 smlouvy. Také jsme s velkým zájmem zaznamenali vaši otázku o časovém harmonogramu. Je eh, na, eh, v zájmu komise, aby proces probíhal co nejrychleji. A stanovisko komise bude vyžadovat rozhodnutí celého kolegia komisařů, takže to musíme brát v úvahu, když si stanovujeme časový rámec pro posouzení. Takže ještě jednou děkuji výboru za silnou podporu, kterou od vás cítíme a jsme připraveni pomoci eh, s jakoukoliv jinou otázkou. Děkuji. Eh, možná by bylo dobré trošku podrobněji tu otázku probrat eh, u různých typů energií, specificky pro plyn, specificky pro ropu. Ano. E, v návrhu komise jste asi zaznamenali, že všechny komodity jsou e, pokryty, kromě jaderné e, energetiky, protože ta spadá pod Euratom. A pro komisi je velice důležité, aby to pokrývalo plynárenství, protože jsme v minulosti tady měli určité problémy. A uh, Víme, že tady jsou i některé aspekty týkající se ropy. Proto je tedy jasné, že ropa také je velice důležitá eh, pro posouzení ex ante. A u elektřiny je také důležité eh, mít na paměti, že v budoucnu tady mohou být velké projekty infrastruktury a potřebujeme Eh, aby vše bylo takto pokryto hodnocením ex ante. Děkuji, ano, to si myslím, že je důležité. A dávám slovo opět našemu zpravodaji, panu Bencenovi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem stínovým zpravodajům za jejich eh, poznámky jsem přesvědčen, že budeme mít velmi dobrá jednání a tedy děkuji všem frakcím v tomto výboru. Děkuji. Děkuji vám. E, termín je 15. července pro pozměňovací návrhy v 18 hodin večer. A hlasování proběhne 26. září. Teď přejdeme jako bodu 7. Strategie EU pro skapalněný zemní plyn a skladování plynu. Náš zpravodaj tady není, takže tady je určitý problém, ale pan Scholz ho, myslím, nahrazuje. Děkuji, pane předsedo. Náš zpravodaj se omlouvá nemůže tady být dnes. A požádal mě, abych vám předal jeho uh, názor k této věci a já to přečtu, přečtu jeho poznámky. Vážení kolegové, chtěl bych vám předložit návrh stanoviska ke strategii EU pro skapalněný zemní plyn a skladování plynu. Všichni víte, že plyn sehrává klíčovou úlohu v energetickém systému EU a je velice důležitý, neboť představuje čtvrtinu spotřeby energií. My eh, budeme eh, velice eh, důležitou institucí z tohoto hlediska. Plyn bude důležitý pro nižší energetickou stopu. Je obyvatelstvo Eh, roste, ale zatím je to u skapalněného plynu pouze 10%. Energetika je velice důležitou komoditou pro EU a proto eh, se musíme bránit hrozbě chudoby v oblasti eh, energií. Je tedy důležité, abychom nebyli závislí na dodavatelích plynu, a to nejenom pro zabezpečení dodávek energií, ale také proto, abychom byli konkurenceschopní a proto eh, toho můžeme dosáhnout pouze diverzifikací eh, zdrojů eh, dodavatelů. Skapalněný zemní plyn může být velice dobrou alternativou a může nahrazovat tradiční zdroje energií. Již se používá v dopravě a také jako palivo a může se také velice dobře projevovat na ostrovech nebo vzdálených eh, oblastech. Eh, když to srovnáme s dýzlem, s ropou, s těžkými oleji, eh, tak je možné tady vlastně snížit náklady na dopravu i na skladování. Tady obchod sehrává velice důležitou úlohu v zabezpečení energií a proto je to tak důležitý aspekt. Je naším úkolem Eh, řešit otázky klimatických změn. A to také můžeme zajistit díky eh, skapalněnému zemnímu plynu eh, protože to směřuje k nízkouhlíkové ekonomice. Abychom tady měli dobrou produkci i spotřebu skapalněného plynu, musíme tedy ve všech oblastech Evropy podporovat tuto komoditu, eh, zabraňovat izolovanosti z hlediska těchto energií. Já se těším na úzkou spolupráci se všemi stínovými zpravodaji v této otázce. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Eh, pan Kali tady není, je tady někdo z EPP, kdo ho nahrazuje? Není to tak? Tak post, Kostas za SAD. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat zpravodaji, nebo tedy zástupci zpravodaje. Chtěl bych zdůraznit, že tento návrh stanoviska je dobrý výchozí bod pro naše diskuse. V této fázi eh, bych chtěl zdůraznit několik bodů, které považuji za důležité. Za prvé, potřeba zajistit eh, rovný přístup k dostupným energiím pro všechny, to znamená bojovat proti eh, energetické chudobě. Za druhé, to, že Evropská unie je druhý největší dovozce LNG na světě, to samo o sobě jako fakt eh, ukazuje, jak naléhavě důležité je, aby EU Eh, sledovala rozvoj eh, interních zdrojů eh, ložisek plynů, které jsou například také na Kypru, a aby se podporovalo vytvoření terminálu pro skapalnění zemního plynu v oblasti Středomoří, aby se také mohly využívat ložiska ze sousedních oblastí, to je z Egypta, Izraele a Libanonu to by také podpořilo obchod a e, umožňovalo úspory z většího rozsahu. A za třetí, Eh, LNG a skladování LNG je velice důležité, abychom eh, zabránili závislosti na jediném dodavateli a abychom dosáhli diversifikace a tudíž větší bezpečnosti eh, dodávek energií. Tady je možné rozvíjet skladování zemního plynu a skapalněného zemního plynu také například v oblasti Středomoří i Baltu. Za třetí, Chci zdůraznit fakt, že skladování plynu a skapalněného plynu by mělo přispívat k odstranění izolovanosti některých členských států či regionů některých států. Proto je třeba podporovat ty zranitelné země, aby mohly eh, diversifikovat zdroje aby to bylo eh, nákladově účinné, aby se volily ty nejvhodnější varianty a aby se zajistilo eh, dodávání energií eh, do těch členských států, které jsou méně dobře propojeny. A za šesté, EU by měla spolupracovat s mezinárodními partnery na mezinárodních fórech a zajistit transparentní, dobře fungující trh. Za sedmé, EU by měla sehrávat proaktivní úlohu eh, v oblasti diplomacie eh, v energetice. Eh, diplomacie může podporovat lidská práva, může také zajistit závazky, propojení a za osmé, poslední bod, zajistit, aby země, které vyvážejí LNG, aby aplikovaly příslušné standardy a také zajišťovala eh, pravidla bezpečnosti i ochrany zdraví pracujících. Děkuji. Děkuji a nyní za EKR pan Zahraděl. Děkuji, pane předsedo. Já mám dva body. První se týká spíše politické či geopolitického aspektu. A to je, že si všichni uvědomujeme, že v EU existují státy, zejména v oblasti Pobaltí, ale také ve střední a východní Evropě a také jihovýchodní Evropě, které velmi závisí na jediném dodavateli energií a to je staví do velice zranitelné pozice. Eh, z hlediska možného přerušení dodávek. Tyto členské státy potřebují rychle rozvíjet přístup eh, k diverzifikovaným zdrojům energií a tady dostupnost LNG by mohla být velice eh, důležitá v tomto směru. Takže to je moje první poznámka z hlediska středně a dlouhodobého by evropská strategie měla zajistit předvídatelný a stabilní přístup k dodávkám energií a zajistit spolehlivost eh, na jednom zdroji či eh, závislost na jednom zdroji nebo na jediné cestě eh, přístupu, to je situace velmi zranitelná. Za druhé, uvědomujeme si, že v před dohledné době domácnosti i podniky budou eh, muset spolehat na dodávky energií, které by měly být spolehlivé, včetně LNG, bez ohledu na to, jaké je tady úsilí o dek dekarbonizaci eh, evropské ekonomiky, což je dlouhodobý cíl. Když toto bereme v úvahu, EU musí být konsistentní v oblasti eh, energetické politiky a obchodní politiky, musí hledat nové eh, partnery, jako je například Severní Afrika, Amerika a Střední východ Obchodování eh, s energiemi není mm, stanovováno multilaterální úrovni, proto by si EU měla vytvořit určitý rámec, eh, které budou pokrývat různé technologie a různé zdroje energií, které by se ideálně nacházely eh, pod deštníkem v VTO. Tolik z mé strany a děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Buchler. Děkuji. Pro mou frakci i pro mě je důležité, abychom se vyhnuli eh, závislosti výhradně na fosilních eh, zdrojích energie. Proto musíme velice pozorně eh, sledovat situaci a rozhodovat na základě eh, faktů o tom, jaká eh, bude budoucí strategie. To odpovídá odstavcům 6 a 7. V posledních letech komise nadhodnotila potřeby plynu. To ostatně bylo kritizováno ze strany Evropského účetního dvoru. Jedním z cílů eh, trvale udržitelného rozvoje do horizontu 2030 vyžaduje, aby se tyto cíle mm, přehodnotily na nižší úroveň. Eh, je tedy stále velký rozdíl v ceně eh, mezi zásobováním prostřednictvím eh, plynovodů a zásobováním eh, LNG. Když vezmeme technologii jako takovou, tak tam vlastně by velký rozdíl být neměl. Neměl být. Ale přitom je tady pořád rozdíl ceny. Jistě určitý rozdíl ceny bude vždycky. Když Děkuji, pane Kelly, a nyní pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se vrátit eh, ke dvěma aspektům, které jsou pro mě důležité. Za prvé, geopolitika. Můžeme vést spory o významu dovozu z Ruské federace a o diverzifikaci našich dodávek, ale buďme upřímní. Měli bychom hovořit o cenách a stanovení cen, když hovoříme o obchodní politice a do budoucna bude třeba také zdůraznit ekologické aspekty. Bilance přepravy by měla být započtena do ceny. Takže když chceme poctivě stanovit cenu, tak strkáme hlavu do písku. A kromě toho je tu i otázka břidličného plynu a skutečné ceny jaderné energie. Otázka skapaněného zemního plynu a terminálu pro skapaňování v Evropě nás vedou k těmto uvahám. Když eh, loď připlouvá do přístavu, musíme vytvořit eh, příslušné infrastruktury, která umožní zásobování elektřinou a která bude více dbát životního prostředí, aby vlastně plavidla nemusela vyrábět vlastní elektřinu a neznečišťovala životní prostředí v přístavech. V mém volebním obvodu se vede intenzivní diskuse o emisích výletních lodí. A je tedy skutečně třeba zásobovat eh, plavidla v přístavech elektřinou, anebo je napojíme přímo na pozemní elektrické sítě. V hamburském přístavu například jsme eh, zvolili eh, budování elektrárny na zemní plyn a v Rostoku se uvažuje o napojení na pozemní elektrickou síť, protože je to v tomto případě eh, eh, ekologičtější a také úspornější, ale vyžaduje to čas. Velké firmy, které se zabývají přepravou cestujících, dávají přednost samozásobování elektřinou u plavidel. A tím se vracíme k zásadní otázce jak postupovat. A já se domnívám, že pokud máme vydat stanovisko jménem našeho výboru, tak se nesmíme vyhnout té otázce. Musíme se zabývat praktickými dopady pro občany na místě. Základní cíl je docílit bezpečnosti dodávek ve světle dodržení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. To, to je naším krédem. A také musíme dbát skutečných cen u energetiky. předseda. Já si myslím, že všichni asi souhlasíme eh, s tím, že Evropská unie potřebuje mít eh, energetický model, eh, který bude brát v úvahu nové zdroje, obnovitelné zdroje energií a současně také hm, hlavní zdroje energií. A Eh, z tohoto hlediska je třeba vypracovávat naši strategii. To samozřejmě prochází také prostřednictvím diplomacie a prostřednictvím dohod eh, na mezinárodní úrovni. Jsou tady některé studie, které hovoří o tom, že potřebujeme určité eh, infrastruktury, zejména zásobníky pro skladování například LNG. Myslím, že je tedy velice zajímavé využívání zemního plynu Ehm, který, který by se převážel ehm, lodní dopravou. A tady se například účastníme projektu, který spolufinancuje EU, kde se eh, jedna ehm, loď na převoz Eh, ať už osob nebo jiného zboží, se pře- předělává na eh, loď, která by přepravovala eh, skapalněný zemní plyn. To je velice důležité z hlediska využívání LNG jakožto energetického zdroje a jakožto důležitého nástroje, mm, dokonce i jako palivo užívané v dopravě. Děkuji. Komise. Děkuji. Děkuji mnohokrát. To bylo skutečně pro nás důležité, tato diskuse a vezmeme ji v úvahu pro naši budoucí politiku. A myslím, že tady jasně zaznívá, jak je výz, velký význam na zemního plynu pro zvýšení bezpečnosti dodávek a konkurenceschopnost. A důraz je v první řadě na zvýšenou diverzifikaci, zejména u nejzranitelnějších oblastí na jihovýchodě Evropy, na španělském polostrově a v Bal- po Baltí. A tyto kroky se opírají o tři pilíře. Dokončit vnitřní trh vytvořením nezbytné infrastruktury a samostatně souhlasíme s vámi, že se musíme zabývat tím, která infrastruktura existuje a je třeba se zabývat tím, zda další infrastruktura je potřebná a zvolit tu, která je nejživotaschopnější. Pokud jde o skladování, musíme také zajistit, že skladování může být konkurenceschopná v rovných podmínkách. O skladování se příliš nehovořilo, ale pro bezpečnost dodávek je skladování klíčové. Pokud eh, jsou dodáv, dodávky neprobíhají, tak a dojde k přerušení dodávek. Je důležité prosazovat transparentní a likvidní vnitřní trh skrze multilaterální energetický dialog. A jak také zaznělo, víme, jak jsou důležité klimatické cíle a jsme plně zavázáni pařížským klimatickým výsledkům a soustředujeme se bez zbytku na preferenci obnovitelných zdrojů energie. A LNG je pouze přechodnou primární energií, která je, nezby, která je nezbytná, než budeme mít mnohem větší zdroje OZE. Také zde něco zaznělo o odhadech a projekcích poptávky po plynu v Evropě. My očekáváme poměrně níz, malý pokles spotřeby plynu v následujících letech, ale současně domácí produkce klesá také. A to znamená, že vlastně musíme dovážet podobné objemy jako v minulosti. A pokud jde o diversifikaci a nezávislost LNG, bude pro nás velmi důležitý zdroj. Snad eh, poslední poznámka. LNG spojuje kontinenty. A vzhledem k tomu, že se s ním obchoduje na celostvém trhu plynu, cena v jednom regionu má dopad na další regiony a pouze likvidní a transparentní globální trh se skapanizaním plynem poskytne možnost eh, čelit externím nárazům u cen plynu dodávek plynu. A to nás nutí k dialogu s našimi partnery. Ten partner by měl zahrnout jak dodavatele, tak spotřebitele a chceme prohlubovat tuto spolupráci v kontextu LNG, konkrétně se Spojenými státy, Japonskem a také Kanadou a dalšími regiony. Děkuji vám. Děkuji. zpravodaj Helmut. Pan zpravodaj mě požádal, abych poděkoval všem stínovým zpravodajům a účastníkům v diskusi za obohacení práce na návrhu stanoviska a proto se vrátí s určitými návrhy, jak řešit tuto otázku a jak dále postupovat. Takže je připraven být eh, v trvalém kontaktu se všemi stínovými zpravodaji a věřím, že v této věci budeme moci kvalitně pokračovat. Děkuji mnohokrát. Termín pro pozněcí návrh je 15. července v 18 hodin a hlasování proběhne 1. září. A nyní Bod 8, to je skutečně důležité téma, souhrný rozpočet Evropské unie na příští rok. Vzpomenete si, že komise předložila návrh trochu pozdě ale v letošním roce. Po tom úžasném čtvrtku v Británii. Takže to bylo předloženo 13 června, takže ty, 30. června, takže to bylo trošku eh, napjaté, co se týče termínů, zejména pokud je o mezinárodní obchod, musíme se soustředovat na podporu eh, naší účasti na obchodu, protože obchod je skutečně eh, motorem udržitelného růstu a musíme naše nástroje využívat řádně. Nejsem skutečně přesvědčen, že návrh komise je nejlepší cestou, jak to dosáhnout. Ale odborníkem je náš zpravodaj a dám slovo panu Tegemu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobrou zprávou je samozřejmě na samém začátku, že celá diskuse o tom, jak spustit článek 50 smlouvy a jaké dohody musí být vyjednány, nebyly součástí diskuse o rozpočtu na rok 2017 a nikdo nemůže dnes předpokládat, co tento vývoj znamená pro diskusi o revizi víceletého finančního rámce. A to je opravdu nesmírně složitý postup, ale zatím to není na pořadu dne. Vy jste správně zmínil, že došlo k tomu prodlení a pokud jde o harmonogram, nyní se předpokládá, že termín pro pozměňovací návrhy k návrhu stanoviska bude 18. července, termín pro rozpočtové úpravy pro jednotlivé položky 1. srpna a myslím, že se plánovalo hlasování na 31. srpna. Obecný rozpočtový trialog proběhne 1. září. A vzhledem k tomu, že jsem musel shrnout stanovisko před eh, návrhem komise, tak eh, jsem měl určité představy a ten návrh máte ve svých dokumentech. Komise spustila myšlenku Junkrova plánu 2 pro Afriku. Jaký to bude mít dopad? například eh, pro rozpočet. Co to znamená pro naše aktivity jako výbor INTA? A musíme dbát tohoto vývoje, protože jedna z citlivých otázek je, že vzhledem ke krizovému managementu a mobilizaci všech dostupných zdrojů, včetně stávajících nástrojů flexibility, které v krizi jsou velmi potřebné, abychom měli tedy rozpočet se správnými odpověďmi, například na uprchlickou krizi. Ale na druhé straně musíme být opravdu opatrní, abychom nakonec eh, vlastně nepřekročili rámec pro platby. A nakonec jednota, jednotnost toho rozpočtu stále existovala a nejenom na papíře. Mám zde takový dokument, který ukazuje, jak, jaká je jednotnost toho rozpočtu. Tolik mimo rozpočtových položek a tolik takzvaných satelitů. A to je věc, kterou musíme sledovat a kontrolovat intenzivněji než v minulosti. Jens Geier správně zmínil v přípravných dokumentech pro trialog, že například vytvoření těchto dvou fondů Fond pro severní Afriku, kde je představa, že se vezmu peníze z rozpočtu EU pro zestávajících programů pro sousedství a požádají se členské státy o nepovinné příspěvky na, na stejné úrovni. Až dosud ty, ta čísla, která máme, tedy nezbytné příspěvky pro tento fond jsou 69 milionů a pro Svěřenecký fond pro Afriku 82 milionů odčekává se 500 milionů a 1,5 miliardy. Ale všichni dávají minimum, aby byli v řídícím výboru. A aby to bylo pod kontrolou členských států. Takže to není postup, který bychom měli vlastně uplatňovat při naší rozpočtové práci a při naší organizaci. Ukazuje to, že s takovými příspěvky ty částky, které byly očekávány a naplánovány, nepřijdou. A na druhé straně tento vývoj není v souladu s jednotností rozpočtu. Není konkrétní body. Samozřejmě je zřejmé, že návrh komise na rok 2017, zejména ty kategorie, které mají význam pro náš e, výbor, tedy využít veškeré možné nástroje flexibility, a mělo by to být podpořeno. Také musíme vidět, že příslušné prostředky pro jednotlivé obchodní položky a položky pro jednotlivé strategie musí být dodrženy. Jak už jsem řekl, nezbytné rozpočtové prostředky pro migrační krizi a postupně na mezinárodní úrovni se dostáváme do lepší situace, také co se týče financování uprchlických táborů, vzdělávání eh, a dětí. To funguje lépe než v loňském roce, ale musím být opatrní, abychom zase z té správné cesty nesešli a aby se nevrátili ty obrázky, které jsme vydali před několika měsíci. Samozřejmě bychom měli zdůraznit, že podpora obchodních vztahů a podpora partnerů v východním partnerství, i to musí být dodrženo. Již jsem uvedl problémy s finančními nástroji mimo rozpočet, alespoň tyto dva příklady, a vyhodnocení a zlepšení tedy internalizace nástrojů pro malé a střední podniky. I to je na našem programu. Pokud je o kategorii 4 globální Evropa, bez zbytku využít marže pro profitskou krizi, to je správné. Na druhé straně, pro, manévrovací prostor pro další víceleté programy se, je omezený v důsledku toho. A tudíž chci jenom ukázat ta čísla, kde máme významné škrty v makroekonomické makrofinanční asistenci u plateb, evropský nástroj sousedství na stejné úrovni. Máme viditelný nárůst nástroje partnerství, u závazků a další dodatečné platby na vysoké úrovni. Ale musím říci, a tento dokument zatím není dostupný, ale existuje studie a připravuje se studie o tom, jak nástroje partnerství fungují a pokud eh, by nám mohla komise sdělit určité informace, kdy ta studie eh, bude zveřejněna. Je to studie ESVČ a má to dopad na to, jak budeme postupovat eh, s čísly, která vidíme v rozpočtu na rok 2017. Také vím, že kolegové mají zájem o pilotní projekty, Slyšel jsem, že hodnocení komise o předložených eh, pilotních projektech a přípravných akcích se očekává na konci tohoto týdne. A potom to bude eh, v rukou rozpočtového výboru a zpravodajů a stínových zpravodajů, tedy jak nalézt eh, cestu k našim prioritám a jak ty priority budou zapracovány. Takže to je víceméně to, co jsem chtěl prozatím chtěl říci a těším se na vaše komentáře a připomínky k rozpočtu. Děkuji, pane Böge. A nyní stínový, nejdříve pan Šustr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji. Sdílím řadu z vašich poznámek tento rozpočet je obecně nedostatečný vzhledem k výzvám, které jsou před námi a které se objevily. Mám na mysli na dopady Brexitu a to, co z něj vyplyne a které se již nyní objevují. Pokud jde o rozpočet, tak s tím souhlasím, tak to zapadá do víceletého finančního rámce. Takže bych řekl, že to není roční rozpočet, ale víceletý rozpočet. A určitě dojde k diskusi k reformám, kterou je třeba vést v celém Evropském parlamentu a nejen v rozpočtovém výboru. K rozpočet 2017 jednu věc bych chtěl zvláště zdůraznit po obecných poznámkách a, a myslím, že se na tom všichni shodneme v našem výboru. Ve všech obchodních dohodách, které uzavíráme, Existují eh, mechanismy kontroly víceméně aktivní a viditelné a je třeba eh, eh, tlačit na to, aby tyto kontrolní mechanismy byly financovány dostatečně. A tak tomu v minulých letech nebylo. Takže věřím, že komise bude připravena tyto věci vzít v úvahu. Kontrola u obchodních dohod je klíčová. A víte, že u těchto obchodních dohod existují citlivé body, které vyžadují inteligentní systém kontroly, ale také umožní rychlé přesměrování těch rozhodujících eh, akcí. Občanská společnost se na, na těchto kontrolních mechanismech musí podílet. Takže určitě najdeme koncenzuální znění, které bude odpovídat tomu, co si výbor pro mezinárodní obchod přeje. Hovořili jsme o pilotních projektech, pane BG, a vy sám máte zájem o konkrétní pilotní projekt. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Děkuji, zatím to je vše. Děkuji, pan Kampo. Děkuji, pane předsedo. Ano, my s opatrností vítáme návrh komise, který poprvé za řadu let eh, se drží zásadu efektivity a odvedené hodnoty za vynaložené prostředky. Máme obavy u závazku u obchodu, které jsou omezené, jak řekl kolega. A to francování je, je rozděleno na personální náklady související s obchodem a na další položky. Proč, je tak, proč došlo k takové e, snížení k, u mnohostraných eh, dohod? A týká se to také ty typu Japonska a dalších jednání s například i z Británii. Je to skutečně závažný bod týkající se zdrojů na britské straně. Jsou zde obavy, pokud jde o zdroje na jednání o Brexitu. A bude třeba nalézt prostředky na tato jednání a to je obecná otázka, která platí pro obě strany té rovnice. Takže to jsou mé hlavní poznámky. Děkuji mnohokrát. Za Alde Mariča je čínovou a vy ji zastoupíte, nezastoupíte. A nemám další přihlášky do diskuse od dalších stínových, takže Helmute. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji. Jasně ukázal složitost tématu ve svém vystoupení. U dalších zpráv BG jsem již hovořil o problematice dlouholetých záruk u rozpočtu Unie. My jsme o tom dlouze hovořili. A domnívám se, že nyní je třeba jasně říci, že bez změn základního financování Evropské unie se nám nepodaří zvládnout výzvy, které přicházejí jako nové a které jsou dramatické. To si prostě nebudeme moci dovolit. To je, to je známe. Nepůjde to se současnými vlastními zdroji. Tedy kladu tedy následující otázku v rámci Evropské unie bude třeba, aby členské státy a Evropská unie společně se lépe dohodly a předpokládali dlouhodobé financování Unie. To je zásadní otázka. Takže si myslím, že bod 2, o kterém hovoří pan BG, je klíčový, protože zde zdůraznil e, soudržnost mezi obchodem a rozvojem naší části světa. Když se podívám na příčiny migrace, když budeme chtít dlouhodobě eliminovat příčiny migrace a konflikty, to znamená, že máme určité úkoly, které jdou nad rámec technického rámce rozpočte, rozpočtu. A o této věci budeme muset jednat. Nejenom my, ale obecně vlastní zdroje. Za naši skupinu to musíme revidovat. Je třeba se podívat na důsledky multilaterálních a bilaterálních dohod. Za poslední tři, čtyři roky to má úplně jiný rozsah. Potom se máme smíšené dohody. A to také vyvolává otazníky v rozpočtové oblasti co se děje, když eh, dohody uzavřené v oblasti obchodu mezi EU a dalšími zeměmi mají dopad na příspěvky členských států do rozpočtu. I zde eh, máme povinnost transparentnosti obchodní politiky a čerpání prostředků Evropské unie. A jakým způsobem se z rozpočtu vydávají prostředky. Závěrem, pane Bege, chtěl bych se vrátit na chvilku k nástrojům, které tvoří zá, záruky u rozpočtu. Tady chci podpořit zpravodaje. Nesmíme souhlasit s tím, že některé položky jsou už používány k jinému účelu, než který byl naplánován. A to systematicky a ne pouze jednorázově. My jsme o tom hovořili v výboru pro rozpočtovou kontrolu máme odpovědnost v tom, abychom zachovali určení u jednotlivých položek rozpočtu. A tady by všichni měli být skutečně důslední a neústupní a jednali s komisí, aby zamezili přesměrování prostředků v rozpočtu. Máme zde jasné vysvětlení v rozpočtu, proč se mění určení rozpočtových prostředků, proč rada také musí brát vážně svou úlohu rozpočtového spoluzákonodáce. Davide. Děkuji. Jen stručně, abych zdůraznil některé věci a ještě něco doplnil. Finanční nástroj, ano, tento proces trvá hodně dlouho, ale je nadále několik eh, oblastí, které jsou mimo demokratickou kontrolu, je to něco, co bychom měli řešit, takže rozhodně tento aspekt zprávy vítám. To samé platí o tom, co řekli mnozí řečníci, v tom smyslu, že máme ambiciozní dokument o obchodu od komise. Nicméně my to neuplatňujeme v praxi. A jak říkal pan Šustr, je třeba do toho zapojit občanskou společnost tady i mimo ohledně uh, možnosti právě občanské společnosti monitorovat, zvláště mimo, a tady, aby občanská společnost pochopila, o co se v těchto dohodách jedná. Chtěl bych doplnit Aid for Trade. Podpora obchodu. Priorita rozpočtu EU je řešit migraci. Jedna věc je příchod migrantů do Evropy, ale druhá věc jsou dlouhodobé záležitosti. Nemůžeme řešit konkrétní věci, kdy jsou osoby stíhány, ale můžeme řešit ekonomickou migraci tím, že pomůžeme nastolit řádné podmínky v zdrojových zemích. Ale je mi líto, že právě Aid for Trade je trošku upozaděn v tomto ohledu. Pokud už se nikdo další nehlásí, tak bych dal slovo komisi Madame Muñoz. Thank you. Um, thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ráda poděkovala panu Borgrovi, zpravodaji a všem ostatním, kteří se vyjádřili k této věci. Rozhodně to není první diskuse na toto téma. Vaše názory, vaše stanovisko vítáme a e, souhlasíme s vámi v mnoha ohledech. Některé věci bohužel jdou ale mimo nás, ale můžete nám věřit, že e, některé věci předáme našim kolegům v DG pro rozpočet, především s ohledem na revizi EFF a také obecné připomínky o trust fundech. Pokud jde o to, o to, co jste říkali o obchodních záležitostech. Je pravda, že máme velice ambiciozní agendu v oblasti obchodu. Je také pravda, že někdy se zamýšlíme nad tím, zdali máme dost zdrojů na to, abychom to vůbec pojednali. Nicméně naše hodnocení bylo zohledněno v návrhu rozpočtu. My jsme na začátku vlastně to uplatnili takovým způsobem, že to, co nám bylo přiděleno v návrhu, zhruba odpovídá našim potřebám pro provádění a pro veškerá ta jednání, která buď probíhají, anebo se uchylují už k závěru. Chápeme, že Trade for All je také sdělení, které řeší všechny aspekty takovéto politiky, transparentnost, komunikaci s občanskou společností a celou řadu dalších věcí. Všechny tyto věci byly zohledněny v návrhu rozpočtu, který máme k dispozici a také v naší žádosti, kterou jsme předložili DG pro rozpočet na začátku roku. To je zohledněno v tom co komise prezentovala na konci června. Náš provozní rozpočet je malý, to je pravda, nicméně umožňuje nám to provozovat několik projektů pro hodnocení obchodních dohod průběžně a ex post. Uh, Toto už se provádí nějakou dobu, což jste si asi všimli, a už to asi víte, platí to třeba pro Jižní Koreu. A umožňuje nám to provádět celou řadu činností ohledně komunikace, dejme domů, s občanskou e, společností různá osvětová opatření. Je pravda, že bychom toho mohli dělat víc. A je také pravda, že možná na to nemáme dost peněz, abychom mohli víc projektů realizovat. A proto jsme to také zohlednili v naší žádosti pro DG rozpočet na rozpočet pro letošní rok. Ale musím říct, že pokud jde o obchodní politiku, tak eh, to není pokryto pouze provozním rozpočtem DG Eh, pro obchod, ale i v jiných linkách. Eh, už se o tom mluvili, různé pas, partnerské nástroje, nebo politika sousedství. Dejme tomu právě v těchto dvou ohledech máme celou řadu věcí o podní politice. Je to zaměřeno na budování kapacit pro provádění těch obchodních dohod, ale také se jedná o roli občanské společnosti, což především platí pro partnerské nástroje, protože my pracujeme na projektu, který by měl zjednodušit realizaci naší obchodní agendy, agendy pro udržitelnost. Taky jsme zjistili, že podporujete internacionalizace malých středních podniků. Je to věc, která pro nás je také důležitá. Zaměřujeme se na to v našich obchodních dohodách a my se toho nesnažíme držet pouze u nás, ne, ale i v DG Grow, dejme tomu v projektech jako Kosme nebo nástroje pro partnerství. Obecně řečeno, rozpočet zohledňuje potřeby, ale i kapacity, které máme v DG pro provádění všech nezbytných projektů nebo alespoň těch prioritních abychom mohli zajistit provádění obchodní politiky a sdělení Trade for All nejlepším možným způsobem. Děkuji. Doufáme. A teď dám slovo zpravodaj. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Beru na vědomí. Ještě jednou na adresu komise. Kdy bude studie pro nástroje partnerství k dispozici? Chtěli bychom ji vidět, abychom se zamysleli také nad obsahem a finančními dopady. Ehm, makrofinanční pomoc a také redukce rozpočtu pro tuto oblast. Ehm, zdali byste mi mohli k tomu něco říci? Pokud ne teď, tak možná později. Můžete odpovědět, pokud jde o pat- nástroj partnerství. Já se omlouvám, zapomněla jsem odpověď na dotaz. Víte, tato studie není konkrétní studie, je to vlastně takové hodnocení, které bude prováděno v rámci politiku, eh, nástroj vnější politiky. Je to nový nástroj, takže bylo třeba čekat na nějakou dobu implementace, abychom mohli vyhodnotit realizované projekty. Eh, v minulosti takováto hodnocení jiných nástrojů eh, měly význam spíše ve smyslu, jak se to provádělo. A také zkoumáme finanční řízení těchto projektů a v rámci těchto partnerských nástrojů je to velice citlivá záležitost, protože FPI nebo odbor v rámci DG, který to řeší, má velká rozpočtová omezení. Takže to je věc, která se bude řešit eh, v hodnocení, ale také budou zkoumat efektivitu kroků, které byly prováděny v rámci nástroje pro partnerství. Makrofinanční pomoc budeme s vámi v kontaktu i s kolegy z ECFIN, abychom mohli dále rozpracovávat konkrétní věci v tomto ohledu. Mnohokrát děkuji Takže lhůta pro pozměňovací návrhy je 18. července 6 hodin večer. Mnohokrát děkuji a hlasovat budeme 1.30. abychom byli připraveni na jednání. Děkuji a teď přejdeme k bodu 9. Je to výměna názorů na téma návrhu nařízení pro společná pravidla dovozu textilních výrobků pocházející z některých třetích zemí. V tomto případě Bělorusko. Bělorusko už tady nebylo na programu dlouho. Bělorusko je součástí Ruské hospodářské unie a sehrává velmi významnou roli také v řešení konfliktů v případě východního sousedství v souvislosti s Ukrajinou. Dnes budeme tento návrh řešit poprvé a asi bych požádal nejprve komisi, aby to odprezentovala a nicméně je to pro mě také velké potěšení tady přivítat pana Romana Sobolova, který je vedoucím externího obchodního ředitelství Ministerstva zahraničních věcí Běloruska a po komisi ho vyzvu, aby se ujal slova a vyjádřil se k tomuto návrhu a také obecně k obchodním vztahům mezi EU a Běloruskem. Dobré ráno, jmenuji se Žene Miller a jsem zástupkyně vedoucího v DG pro obchod. Máme na starosti právě vztah s Běloruskem. Jak už tady bylo řečeno, tak ohledně Běloruska se nám moc nedostává příležitostí, často to neprojednáváme, takže využiju příležitosti, abych eh, mohla podat více informací na toto téma pak se vrátím k návrhu podrobněji. No, nejprve několik čísel. Bělorusko je skutečně významný obchodní partner Evropské unie. V, v roce 2015 jsme měli objem obchodu asi 10 miliard eur s vývozem asi v oblasti 6 miliard eur, takže máme přebytek ve výši asi 2 miliard. Jak jste říkal, vztahy s Běloruskem se zlepšují od roku 2014, byli jsme svědky mnoha pozitivních vývojů, eh, proaktivní účast Běloruska v východním partnerství a také konstruktivní postroj Běloruska k situaci na Ukrajině. Vzhledem k tomuto pozitivnímu vývoji EU začala zintenzivňovat dialog o spolupráci s Běloruskem. Rada pro zahraniční záležitosti 25.2. rozhodla odstranit některé restriktivní opatření pro Bělorusko a urychlit provádění opatření pro posílení spolupráce EU-Bělorusko v celé řadě oblastí, ale i včetně hospodářské pomoci a obchodu. Cílem je pochopitelně modernizovat běloruskou ekonomiku, což si myslíme, že je výhodné pro místní občany, ale i pro nás, protože jsou to naši blízcí sousedé. Pokud jde o obchod, v rámci konzultací o modernizaci jsme zintenzivnili určitou obchodní výměnu a nastolili jsme takový dialog, který pokračuje velice dobře. První jednání by mělo proběhnout někdy na podzim a tam je vlastně cílem si vyměnit názory o obchodních otázkách a zjistit, jak se legislativa této věci vyvíjí na obou stranách. Pro ně je také významné přistoupení k VTO, což je pro nás velmi významné, protože eh, to bude eh, pomáhat modernizaci ekonomiky. Také v rámci TAJEXu pomáháme budovat kapacity a dnes budeme prezentovat právě jeden z těchto aspektů, který už byl projednáván jakožto faktor, který přispívá posílení našich vztahů s Běloruskem. A to je návrh rušit tyto kvóty pro dovoz textilních výrobků a oděvů pocházejících z Běloruska. Teď vám vysvětlím trošku něco o tom, co vlastně toto nařízení znamená, co v něm chceme upravit, tak abychom zrušili kvóty, které moment máme pro Bělorusko. Tyto kvóty podléhají dvěma, dvěma nařízením. Nařízení 936 roku 15, to je EU, a druhá nařízení komisní, druhé komisní 2106 z roku 15. Textilní kvóty byly zavedeny 1. ledna 2010 po vypršení bilaterální dohody o textilích, mm, která vstoupila v platnost v roce 93. Máme 21 kategorií a pokud se podíváte na mm, to, jak ty kategorie vypadají, tak zjistíte, že je tam velké omezení. V případě 15 z 21 je využití méně než 10 což je nevýznamné a je pouze jedna kategorie, která je velmi významně využívaná Běloruskem, což je kategorie 1.1.7 a to jsou uh, lněné a jiné výrobky z přírodních tkanin, což je populární hm, v Evropské unii. Uh, je to kvota, která je především využívána Běloruskem. Máme tady využití 91% v roce 14, 99 v roce 15. A my se domníváme, že dopad zrušení těchto kvót nebude mít žádný významný hospodářský dopad na Evropskou unii a co uděláme, až to bude zrušeno. Budeme monitorovat eh, obchod v oblasti textilních produktů a hm, pokud eh, dojde k nějakým problémům, máme k ruce ještě nějaké další nástroje pro řešení, ale nedomníváme se, že by eh, došlo k něčemu co by poškodilo evropskou ekonomiku. Co navrhujeme změnit? Eh, eh, zrušit eh, přílohu 3, kde jsou ty příslušné kvóty, což je hlavní změna, protože už tam nebudou pak žádné kvóty pro textilní výrobky a pak také určitou úpravu to znamená aktualizaci nomenklatury v příloze 1 a zároveň zavedeme nebo uvedeme v přílohách 2, 3, 4 řádný název Demokratické republiky Koreje, protože tam zůstanou pouze ty kvóty pro Severní Koreu, už jiné kvóty s jinou zemí nemáme. A také poslední věc, poslední úprava, prodloužíme platnost autorizace z 6 do, na 9 měsíců, protože pro ekonomické subjekty je to výhodnější. 6 měsíců je skutečně krátká doba, špatně se to pro ně plánuje. A poslední úprava odstraníme kvóty přepravní Ehm, platí to především pro sousední země. Dejme tomu, eh, pošlete tričko do Běloruska, oni tam něco natisknou a pak to pošlou zpátky, ale to neplatí pro Severní Koreu, protože už je to dost daleko a není to tedy relevantní a tuto část vypustíme tolik, konec mé prezentace a jsme tady, pokud máte nějaké další dotazy. Děkuji a nyní dám slovo panu Sobolevovi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, za pozvání se účastnit vašeho jednání a oslovit toto ctěné publikum. Několik věcí ke vztahu mezi Běloruskem a Evropskou unii. Během posledních let došlo eh, k normalizaci vztahů. Dnes budujeme politickou spolupráci, ekonomickou spolupráci, vytváříme společné projekty a příznivé podmínky pro další konstruktivní dialog. My vítáme uh, rozhodnutí Rady pro vnější záležitosti pro odstranění většiny opatření pro Bělorusko. Myslím si, že toto dláždí dobrou cestu. Podařilo se nám dosáhnout dobré interakce, pozitivně hodnotíme první jednání koordinační skupiny, která se odehrá v dubnu roku 2016 v Bruselu. Díky tomu jsme mohli projít celou agendu pro spolupráci a identifikovat konkrétní kroky. Je důležité rozšířit eh, působnost našeho dialogu také na zemědělství, celní zážitosti a energetiku. Jsme vděční za pomoc přípravě na investiční fórum, které eh, úspěšně proběhlo v květnu ve Vídni roku 2016 za pomoci, mm, za účasti pana komisaře Hána. Myslím si, že tyto kroky podnítí další konkrétní kroky pro spolupráci mezi Běloruskem a Evropskou unii v následujících um, měsících navážeme konkrétní vztahy mezi naším ministerstvem a příslušným DGPU, e což vytvoří platformu pro usnadnění bilaterálního obchodu a odstranění stávajících bariér pro sdílení nejlepších zkušeností z praxe pro uplatnění příslušných nařízení, pro zlepšení ekonomického klima a pro navázání bilaterálních dohod. Odstranění kvot pro textilní výrobky je prvním krokem pro odstranění bariér pro obchod mezi EU a Běloruskem. Jak víte, od roku 1993 eh, to už je dlouhá historie, byl obchod prováděn až do roku 2010 v rámci bilaterálního obchodu um, v rámci textilních výrobků s uplatněním kvót pro dovoz do EU. Tato omezení byla stanovena pro 34 kategorií ze stávajících 164 kategorií běloruských textilních výrobků. Díky jednáním v roce 2008 Evropská unie odstranila kvóty pro 13 33 kategorií, to bylo v lednu v roce 2009 a od prvního ledna 2010 bylo přijeto rozhodnutí autonomních kvótách pro vývoz Běloruska do EU. Rozhodnutí o zavedení kvót od roku 2010 bylo jednostranně přijato Evropskou unii a není to založeno na žádné mezinárodní dohodě s Běloruskou republikou. Jednostranné kvóty pro 21 kategorií nahradilo textilní dohodu, kterou Bělorusko nemohlo obnovit z důvodu celní unie s Ruskou federací a Kazachstánem. EU omezovalo dovoz textilních výrobků, které mohou být dodány na trh v EU. Tyto úpravy souvisejí s, s produktem, který má jako zemi původu Bělorusko, nehledě na cílovou destinaci. Během posledních pěti let eh, nevyužívá Bělorusko plně žádnou skvod v žádné z kategorií. De, jak tady uvedla zástupkyně komise, v roce 2015 jsme využili kvóty eh, v mm, míře 1,16 kromě měných výrobků a v většině ostatních kategorií je to méně než 10 Omezené použití autonomních kvót pro dovoz textilií a oděvů naznačuje, že úplné odstranění bariér bude mít velmi malý vliv na ekonomiku EU. Důležitým faktorem je, že podniky, které pracují v této oblasti Bělorusky, se jsou soukromé. Evropská unie volá pro navýšené spolupráci mezi zástupci podniků na obou stranách. Já to vidím tak, že textilní kvóty nepřispívají k řádné spolupráci takovéto kategorie B, B2B. Bělorusko soused Evropské unie je jedna eh, ze dvou zemí ve světě, druhá je Severní Korea, proti kterým EU uplatňuje kvóty. Těžko chápeme tento fakt vzhledem k tomu, že nejsme jedním z hlavních výrobců textilních výrobků a oděvů na světě, takže pochopitelně eh, eh, opodstatnění těchto kvót je mimo ekonomic, jde mimo ekonomických úvah. Myslíme si, že je třeba zohlednit posílení vztahů mezi EU a Běloruskem. My navrhujeme zrušení těchto textilních kvót pro Bělorusko. Také musím říci, že od června roku 2016 Evropská konfederace textilního průmyslu uznalo přistoupení našeho podniku do Eurotexu, což také umožňuje odstranění kvót proti Bělorusku. Navíc musím zdůraznit, že tyto kvóty eh, nastolují lepší podmínky pro naší spolupráci. Evropská unie je pro nás velice důležitá, pokud je o expert. Cílem stávající politiky Běloruska je diversifikovat eh, vývoz a zajistit, že jedna třetina vývozu půjde právě na trh EU. Očekávané odstranění kvót může být dobrým krokem tímto směrem a může vyslat velice důležitý signál pro naši podnikatelskou sféru. Věřím, že se nám podaří najít způsob, jak normalizovat a posílit spolupráci vzájemně výhodným způsobem v našem vzájemné zájmu. Děkuji, pokud máte nějaké dotazy, rád na ně odpovím. Eh. Děkuji vám, pane Sobolevé, za toto vystoupení a děkujeme, že jste přijal z Minska na zasedání našeho výboru. A pokud jsou nějaké otázky, dám vám ještě slovo. Teď dávám slovo zpravodaji Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, jakožto zpravodaj pro tu, tento bod. Jsem s velkým zájmem poslouchal prezentaci komise, stejně jako vystoupení pana Soboleva. Tento návrh možná více než jiné, na kterých pracujeme v tomto výboru, dokazuje, že obchod není izolovaná politika, není cílem sám o sobě. Je nedílnou součástí eh, činnosti EU eh, vůči třetím stranám, eh, aby bylo možno prosazovat a propagovat hodnoty EU e ve světě. Vztahy se v posledních letech zlepšily a nadále se zlepšují. To je dobrá zpráva pro obě strany. Bělorusko je potenciálně strategickým partnerem, který eh, se eh, osvědčil zejména v jednáních o míru v, ve východním partnerství. Je to také určitý spojník mezi EU a eurazijským obchodním prostorem. Myšlenka Eh, volného obchodu od Lisabonu až po Vladivostok se zdá jako velmi smělou myšlenkou v současném politickém kontextu, ale nemůžeme ji opustit z, ze zřetele jako dlouhodobý cíl. Dopad návrhu komise v současné Eh, situaci nemá velký dopad, protože kvóty nebyly vlastně nikdy skutečně aplikovány. Můžeme to vidět jako součást balíčku, který by zlepšil celkové vztahy EU-Bělorusko. Rád bych využil této příležitosti a apeloval na Bělorusko, aby jednalo o vstupu do VTO. E, zatím za 23 let to příliš nepokročilo. Já jsem přesvědčen, že členství ve VTO by přineslo mnoho nových obchodních příležitostí pro Bělorusko. A také by to přispělo k větší prosperitě této země. Děkuji vám a těším se na e, názory dalších kolegů z výboru INTA. Děkuji, pane Takula. A nyní dávám slovo stěnovým zpravodajům. Nejdříve za EPP. E, děkuji, pane předsedo. Já e, jsem pozorně poslouchal, co tady říkal pan kolega a e, myslím, že to je velice důležitý závazek. Prosím, přibližte si mikrofon. Mám to opakovat? Ano. Takže já bych vám přečetl eh, text, eh, který vypracoval stínový zpravodaj, dovolím si ho přeložit z italštiny do španělštiny. Jde o eh, změny navrhované v příslušném nařízení, které se týká dovozu textilních výrobků z třetích zemí. Z 20. července 2015 konstatujeme, že došlo k velice dlouho očekávanému kroku ze strany Běloruska. EU dlouho na tento krok čekala a myslíme si, že k tomu můžeme přistupovat e, v parlamentu s velkým optimismem. V tomto smyslu chceme uznat velký pokrok, kterému došlo ze strany Běloruska za poslední dva roky. To je aktivní účast e, na e, Eh, otázkách modernizace, včetně účasti na programech, jako je Erasmus Plus a eh, také v eh, projektech výměny osvědčených vědeckých postupů. To všechno jsou signály, které ukazují, že se Bělorusko přibližuje k demokratické rodině evropských států a k těmto hodnotám. Je to jistě pomalý a obtížný postup, ale projevuje se to takto je tady otázka dovozu eh, textilních výrobků a oděvů z Běloruska. To můžeme považovat za velice důležitý signál pro eh, vytváření vztahů, které se ehm, nebudou omezovat pouze na obchodní zájmy. Je tady otázka respektování lidských práv, eh, zásad demokracie, zrušení trestu smrti, což jsou také aspekty, které velmi leží na srdci Evropské unii. Tady čekáme brzy změny, zejména eh, s mm, tím, že se očekávají na podzim roku 2017 volby v Bělorusku. Je tedy důležité, aby se takto pokra- potvrdil pokrok, kterého bylo dosaženo do posud. Eh, naše frakce chce podpořit tento návrh eh, a to jednak proto, že zrušení kvót na dovoz textilních a oděvních výrobků eh, bude mít malý dopad na vnitřní trh a také proto, že eh, tento návrh má velký význam v politickém kontextu eh, z hlediska prosazování lidských práv, právního státu a demokracie, rozvíjení úlohy občanské společnosti v jednáních a také další vývoj vztahů mezi EU a Běloruskem. Děkuji vám. Děkuji. Za SAD Karoli. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme za tato vysvětlení. Obchodní vztahy mezi Běloruskem a EU vysílají jasný signál, ale je také třeba velice eh, pečlivě sledovat eh, vývoj situace. Ano, konstatujeme, že došlo k pokroku v oblasti lidských práv a proto se také navrhuje zrušení těchto kvót. Ale chci ještě dodat jednu věc. Je, Eh, v září se budou konat volby v Bělorusku a uvidíme, zda pozitivní tendence, kterou jsme zaznamenali, se opravdu potvrdí nebo ne. To bude důležité pro náš pokus pod, pro naši podporu k této dohodě. Pokud jde o odborné aspekty, pravda, kvóty či jejich zrušení nemá velký dopad na Eh, ekonomiku a na vnitřní trh. To podle našeho názoru je ale signál, který vysíláme směrem k Bělorusku. Chceme Bělorusku eh, ukázat, že něco děláme, že jim nabízíme, že jim podáváme ruku v oblasti obchodních eh, vazeb a že bereme v potaz pokrok, kterému došlo v této zemi. Pokud je o volby, bude velice zajímavé sledovat tyto volby velmi pozorně. Důležité také je, abychom eh, Bělorusko měli eh, na programu v pracovní skupině horizontální. Eh, chceme diskutovat i v této pracovní skupině o těchto otázkách. A teď na adresu komise. Existují určitá ochranná opatření, je tady status pozorovatele. Ale co se stane, kdyby se situace znovu v Bělorusku zhoršila? Jaký je plán pro takovou alternativu ze strany komise? A ještě chci říci, že bych si opravdu přála, abychom podrobně, jakoby pod lupou sledovali situaci a podpořili Bělorusko když bude docházet pokroku, ale aby tady byla také možnost se trochu stáhnout, kdyby došlo ke zhoršení situace. Děkuji vám. A nyní prosím další. Děkuji, pane předsedo. Ano, my vítáme tento krok ze strany Běloruska eh, zlepšit vztahy s EU, propustit eh, politické vězně. Myslíme si, že je velice důležité, eh, aby mezinárodně přijímané demokratické normy byly také aplikovány v Bělorusku. Já bych příliš nechtěl spojovat velmi úzce mm, lidská práva a obchodní vztahy. To jsou věci, které se diplomaticky řeší odlišně. Eh, obchoda, eh, obchod má vytvářet prosperitu. A my bychom měli eh, tady určitě udržovat vztahy se všemi zeměmi na světě s několika velmi málo početnými výjimkami. Tady vidíme, že některé delegace mají určité obavy vůči Bělorusku a obávají se, že Ehm, by ehm, tady mohlo dojít eh, k velkým ehm, nesrovnalostem ve volbách, které mají proběhnout eh, v září v Bělorusku. Tady by bylo dobré znát eh, váš názor na takovéto vazby jak by to mohlo vypadat s takovými mm, volebními podvody a jaké by tady mohly být dopady? Mohlo by to vést také ke zblížení eh, Běloruska spíše s Ruskem? Děkuji. Děkuji a za GUE. Nebyl nám sděleno, kdo je stínový zpravodaj, ale prosím, dávám vám slovo. Ano, děkuji. Eh, děkuji zpravodaji. Úvodem bych chtěl upozornit na jeden problém, eh, který je podle našeho názoru velice důležitý. Uh, Pane Sobolo, Sobolové, chcete se vyjádřit? Ano, děkuji. Jenom několik slov k našich povinnostem v oblasti životního prostředí. Víte, že Bělorusko bylo hlavní obětí eh, katastrofy v Černobylu. 30 našeho území bylo a je radioaktivní od té doby. Takže pro nás je to velmi důležitá otázka. A jak vím, my jsme splnili všechny naše závazky v této oblasti. Takže proto si nemyslím, že by měly nastat nějaké problémy nebo diskuse na toto téma. Bělorusko splnilo všechno v této oblasti. Co se týče souvislostí mezi obchodními otázkami, zejména v oblasti textilu a lidskými právy zejména trest smrti. Samozřejmě je na Evropské unii a na Evropském parlamentu vytvořit tyto souvislosti, ale jak tomu rozumím, neměly by, neměly by platit dvojí metr. Pro mě bude velmi zajímavé poslední konečná verze dohody mezi EU a Spojenými státy. Víte, že Spojené státy jsou také zemí, která uplatňuje trest smrti. Pro mě bude velmi zajímavé. Zdá se, Spojené státy zavážou k tomu, že přestanou e, používat trest smrti. A co se týče omezení, nejsou to omezení. Je to, jsou to určité kvóty, které nemají tak velký vliv na obchodování s textilem mezi e, EU e a Běloruskem, týká se to pouze těch toho lnu a lněných látek, ale bude to jasný signál pro podnikatele a pro lidi, že jsou, se věci lepší, je možné investovat, je možné spolu jednat a dojde k nové úrovně spolupráce. Pro mě to je velmi důležité. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A náš zpravodaj pan Takula. Děkuji, pane předsedo. Myslel jsem si, že mé poslední vyjádření bude v krásné finštině. A nejdříve chci poděkovat všem kolegům kteří sdělili své názory a přispěli do diskuse. Věřím, že spolupráce nám umožní vypracovat kvalitní zprávu. A jsme společně odhodláni posílit vztahy mezi EU a Běloruskem a chceme povzbudit Bělorusko, aby pokračovalo na cestě k demokracii. A otázka lidských práv a trest smrti. Tady souhlasím s tím, co řekl pan Sobolev za Bělorusko. A řekl bych, že Evropská unie nemůže uplatňovat dvojí metr. Musíme všem měřit stejně. A musíme se vyrovnat s otázkou lidských práv a trestu smrti. A to také souvisí s našimi vztahy se Spojenými státy, Japonskem, těmi arabskými zeměmi, které také uplatňují trest smrti. Takže musíme jednat s těmito zeměmi eh, se všemi stejně. A pokud je o naše vztahy, eh, Bělorusko může ukázat cestu Spojeným státům, Číně, Japonsku a ty se také mohou zbavit trestu smrti. To je velmi důležité pro Evropskou unii, aby zde neplatil skutečně dvojí metr a abychom se všemi eh, jednali stejně. A měli bychom prosazovat hodnoty Evropské unie, lidská práva, demokracie, právní stát a svobodu projevu. Zpráva, na, na zprávě budu pracovat přes léto a věřím, že až se vrátíme v září, budeme moci s tím pracovat po volbách v Bělorusku. A samozřejmě myslím, že budou moci pokračovat eh, v naší spolupráci velmi dobře. Eh, Bělorusko je důležitým partnerem pro Evropskou unii a tato dohoda je důležitou otázkou. A věřím, že to vše dovedeme k plodnému výsledku. To je pro tuto chvíli vše a jsem velmi rád, že jsem vyslechl příspěvky členů výboru i komise. Budeme spolupracovat a uvidíme, jak eh, bude možné toto zpracovat, aby se všechny strany posílily a mohly prosazovat hodnoty Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Takže budeme pokračovat v naší rozpravě 31. srpna a tak, abychom mohli hlasovat 26. září. Děkuji vám mnohokrát. Ještě jednou děkujeme panu Sobolevovi, že za námi přijel. A teď máme malou přestávku, asi na 6 minut, 7 minut a pak začnou koordinátoři. Děkuji vám mnohokrát.